Good morning, everybody. Dobré ráno. Budu mluvit anglicky. a eh, Pardon, budu mluvit německy. Vítám vás na dnešním prvním zasedání po letní pauze a doufám, že jste strávili příjemnou dovolenou, že jste si odpočali, nabili nových sil můžeme se tedy pustit do práce, v níž budeme pokračovat až do konce eh, roku. Pořád jednání eh, máte, eh, ale je to jedna změna. Kolegyně Cornelisen žádala o to, aby bod 10 byl probrán dříve. Jedná se tedy o Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. A proto jej vyměníme v dnešním pořadí bodů za bod číslo 6, tedy hned po hlasování. Nemáte-li výhrad, pan Cerkas, prosím? Gracias, señora Děkuji, paní předsedkyně. Já bych <clears throat> chtěl říci, aby tady byla i zpravodajka za socialisty, paní Pervánš Beres, na tu debatu. Nevím, jestli tady už bude, ale pokud ano, tak s tím samozřejmě není problém. Um, die Kollegin Beres weiß Bescheid. Paní kolegyně Beres byla informována o této změně a uvidíme, zda se jí podaří dorazit včas. Nicméně o této změně ví. Můžeme tedy schválit tuto změnu v našem dnešním programu. Výměnu bodu za 6, za 10. Sdělení eh, předsedkyně. Obdrželi jste v dokumentech, které byly rozdány, informace o slyšení, k němuž došlo 21. června zde v našem e, výboru, bylo to o dopravě. E, tyto dokumenty jsou v angličtině, němčině a francouzštině. Ve svých materiálech naleznete také zápis o slyšení o vzemných pojišťovnách z 20. června. A tuto dokumentaci opět máte v angličtině, francouzštině a němčině. Máme také nový projekt, nový plán a ten se e, týká digitálního podpisu. Náš výbor EMPL se účastní pilotní testovací fáze tohoto projektu Cílem je, aby bylo možné používat digitální podpisy u eh, pozměňovacích návrhů, buď prostřednictvím smartcard, anebo nějakého kódu PIN. Dostanete ještě e-mail o tom, jak, jaký systém se bude nebo může používat, buď to tedy bude smartcard, chytrá karta, anebo to bude PIN. Dnešní zasedání se vysílá eh, nebo webstreamuje. Chci pozdravit eh, a přivítat kolegu Vikenuka, který je novým kolegou v našem sekretariátu výboru pro zaměstnanost a sociální věci. A nyní bod číslo 3, schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 23. a 4. dubna 2012. Eh, pokud do konce dnešní schůze nikdo nevysloví výhrady, tak tyto eh, zápisy budou považovány za schválené. Můžeme přejít k bodu 4, a to je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013, všechny oddíly. My jsme diskutovali o stanovisku, budeme se zabývat pozměňovacími návrhy, je jich zhruba 200. Jedná se eh, o částky a pak je tu šest pozměňovacích návrhů o stanovisku. A panu Bulanovi předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o zprávu k rozpočtu, bylo 102 pozměňovacích návrhů, já jsem přeložila 34, nakonec jsme dospěli k osmi kompromisním návrhům. V souladu s mým návrhem jsem předložil Eh, pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby rozpočet odpovídal při nejmenším výši z roku 2012. Také jsem se snažil eh, zachovat eh, konzistenci s návrhem o programu pro sociální inovace. To jsou všechno problematiky, na kterých jsme se s frakcemi shodli. V současnosti probíhá trialog. Pokud jde o program Lifelong Learning, tam jsem také požádal o rozpočet, který by přinejmenším odpovídal roku 2012. Pokud jde o globalizační fond, tam má být 50 milionů eh, z komise, ale rada to zcela zrušila. Já navrhuji, aby tam byla rezerva nikoli 50 milionů, ale 55 milionů s ohledem na hospodářskou krizi. Jinak Vždy, když rada provedla škvrty v návrzích komise, tak jsem znovu obnovil návrhy komise a v některých případech, kdy komise navrhla snížení rozpočtu oproti roku 2012, já jsem žádal o rozpočet přinejmenším ve výši roku 2012 protože jestliže je oblast, kde dnes nemůžeme šetřit, je to právě oblast opatření ve prospěch zaměstnanosti. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, jakožto zpravodaj, Eh, jsem se řídil názory koordinátorů a sice, že budou jenom dva pilotní projekty, jedna přípravná akce eh, s jedinou výjimkou. Eh, to byl návrh pana Dardena. A já jsem to tady uvedl v hlasovacím seznamu, pokud jde o ty ostatní projekty. Uh, pokud jde o návrh zaměstnanci a akcionáři pana Dardena, paní Beres, tam jsem nebyl proti, ale dohodli jsme se na tom, že ty částky týkající se tohoto projektu by měly odpovídat ostatním eh, pilotním projektům, to znamená milion na závazky a 500 tisíc na platby. Pak bych chtěl upozornit na administrativní Chyby na upoložky 040417, tam je ta částka eh, špatně, má tam být 2 miliony na, navíc 2 miliony na závazky a navíc 1,2 milionu na platby. Děkuji stínovým zpravodajům všech frakcí, zvláště panu Dardenovi, za to, že přijali různé vyčíslené kompromisy. Je třeba, aby náš výbor se zasadil o to, aby e, zaměstnanost, zaměstnanost mladých a sociální ochrana byly prioritou pro komisi a především pro radu. Bylo třeba stanovit jasná pravidla hospodářské zprávy, zároveň je ale důležité poskytnout Unii prostředky pro vedení skutečné sociální politiky, která povede k růstu e, zaměstnanosti a zároveň poskytne flexibilitu podnikům a která bude odpovídat cílům strategie 2020. Vielen Dank. Děkuji vám a předám slovo stínovým zpravodajům. Pan Darden. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár slov. Všichni víme, v jakém kontextu probíhala jednání s radou, jak ta jednání jsou každý rok složitá. Členské státy eh, se snaží vždy uvolnit co nejméně peněz a v tomto kontextu my jsme se zase snažili tu laťku nasadit co nejvýše při jednání. Proto jsme předložili pozměňovací návrhy, které nejen navyšovali čísla navržená komisí, eh, vraceli jsme se k číslům komisí a někde jsme se snažili zajít ještě dál, než bylo původně navrženo Eh, komisí. Souhrně bych chtěl říci, že jsem měl vždy potěšení jednat s panem Bulandem, naším zpravodajem. Dospěli jsme, myslím, ke kvalitním dohodám, což přispěje i k tomu, že budeme moci potom dobře jednat s rozpočtovým výborem u otázek, jako je sociální fond, globalizační fond, progres, sociální dialog a také pilotní projekty, které považuji za důležité v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Možná jenom takové drobné eh, politování, pokud jde o celoživotní učení. Tam bych si přál, abychom zašli ještě dál ale alespoň jsme tedy zůstali u těch původně navržených částek. Já doufám, že to všechno je v duchu dobrého kompromisu u těchto témat, která, na kterým má tolik záleží. Děkuji. Děkuji, paní Cuber. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem. Návrhy, které zde byly předloženy. Třeba, že se mohou zdát, co do svých hodnot jako vyšší, eh, bohužel je velice špatně slyšet řečník, protože jsou zapnuté dva mikrofony na jednou, ukazují na stanovisko, které máme eh, vůči eh, komunitárním rozpočtu. Rozpočet EU je zásadní a životně důležitý nástroj. Tím se snažíme dosáhnout redistribuce Eh, bohatství eh, v rámci EU. V tomto smyslu jsme vždy byli pro navyšování rozpočtu, protože, jak víme, komunitární rozpočet nedosahuje ani eh, dvou procent HDP a bylo by rozumné navýšit eh, rozpočet proto, aby sociální soudržnost, eh, o které se tolik hovoří, se stala realitou a aby ty státy, které mají více, pomohly těm státům, které mají méně. A já bych eh, ráda ještě jednou vyslovila otázku. ohledně těch pozměňovacích návrhů, které my přikládáme k tomuto stanovisku. Tam, kde se hovoří o Evropském sociálním fondu, 22 miliard eur, je částka, která je zmíněna a my jsme chtěli zdůraznit, aby tato částka byla využena, využita na vytváření pracovních míst ale tak, aby se přitom bojovalo proti nejistotě v zaměstnání. Aby tedy zaměstnanci měli zaručená práva. Eh, tou metlou nezaměstnanosti, kterou nyní máme, myslím, že otázka práv pracujících zaměstnanců musí být ještě více zvážena. Hlouběji zvážena jejich situace často bývá velice špatná, to už nemluvím o nejistých pracovních místech, o nejistotě, kterou mají v zaměstnání a e, také o břemeni, které e, které tíží e, pracovníky e, v Evropské unii a tato situace se neustále zhoršuje. Děkuji, nevidím nikoho dalšího, kdo by se eh, hlásil. Předám slovo řečníkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří vystoupili. Děkuji stínovým zpravodajům. Myslím, že tahle zpráva umožní zdůraznit eh, progres, celoživotní vzdělávání, sociální pokrok, eh, přeshraniční partnerství, EURES a mikrofinancování. Pokud jde o to poslední vystoupení a e, pokud jde o využití e, nevyužitých prostředků ESF, já mám tedy osobně opačné informace a bylo by skutečně třeba, aby se znovu použily tyto prostředky a asi bychom měli tedy položit komisi otázku, Eh, ohledně toho, jak to je tedy s dostupností těchto finančních prostředků. Předseda výboru pro rozpočet mi řekl, že tyto prostředky ve skutečnosti údajně nejsou dostupné. Jedná se o 20 miliard u e ESF, 80 miliard u strukturálních fondů. A předseda rozpočtového výboru mi řekl, že eh, to je milná informace, že tomu je jinak. Takže je třeba, abychom skutečně položili otázku komisi, jak to je s tím přerozdělením nevyužitých finančních prostředků, abychom konkrétně a objektivně věděli, jak tomu je. Děkuji paní předsedkyně a děkuji ještě jednou všem eh, stínovým zpravodajům. Vielen Dank. Děkuji. Tímto můžeme uzavřít bod číslo čtyři o rozpočtu a můžeme hlasovat. Doufám, že všichni máte hlasovací kartičky. Gut, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt. Milé kolegyně a kolegové, přikročíme tedy k hlasování. Tady máme seznam, tuto tabulku. A chci vás požádat, zda můžeme hlasovat o té první části až do 65.00 až 65.41. zde můžeme hlasovat en blok o těchto pozměňovacích návrzích až do 65.41. Pokud je to tedy pro vás schůdné, budeme hlasovat od pozměňovací návrhu 6500 až 6541 unblock. Include, include? Yes. Okay. Okay. Gut, um, wir haben Einwand, insofern können wir aber abstimmen von 6000. Ne, ale je to výhrada, takže budeme hlasovat o 65.00. Až po 65, 67. Amblok. Budeme hlasovat elektronicky. Okay. Ist es, ist es nicht möglich, am Block abzustimmen? Není tedy možné hlasovat am blok? Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Třicet jedna pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Já jsem zapomněla kartu, prosím, můžete mě připojit? Následující pozměňovací návrh je 6506 od pana Bulanda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6507 Boulon und 6540. 6507, 6540 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Šedesát pět nula osm, šedesát pět čtyřicet jedna jsou identické kde pro? proti, zdrželi se, přijat. Šedesát pět, devadesát šest, super, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 65, 27 a 65, 42 Ne, 65, 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Nyní 65, 42, který byl stažen, takže ten nehlasujeme. 65, 43. Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. 65, 43. Končím hlasování. Je zamítnut 17 proti 14 pro. Kompromisní návrh A z EPP a SAD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Další odpadají. Nyní kompromis B. EPP a SAD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh C z EPP a SAD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh D. EPP, SAD, zelení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Následuje pozměňovací návrh tři pozměňovací návrhy, které jsou stejné. 65 13, 65 47, 65 84. Bulan, Darden a Ury. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 65 48. Darden. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 65, 14, Bulan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Šedesát pět, osmdesát pět odpadá. 65.15 Bulon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Šedesát pět, sedmdesát devět. Ne, to budeme hlasovat 65, 56, Ardem Balcány. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 18 proti 16 hlasy. 6591. Bulan. Jménem výboru, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Šedesát pět, devadesát pět, Angelilli, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 6592 Boulogne jménem výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 65, 80 je identický, můžeme přejít tedy ke kompromisu E. 65, 98 a další EPP, SAD a zelení. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F. EPP, SAD, zelení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis G. EPP, SAD zelení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6552 Darden Kotyní. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno, raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 19 hlasů pro 17 proti. Další pozměňovací návrh je 6, 65, 53. Darden. Předchozí pozměňovací návrhy odpadají. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejnou většinou je to schváleno odpadají. Ne? Budeme ověřovat? Dobře, takže zahajuji hlasování elektronické. Vote is closed. Končím hlasování. Jeden je pro, jeden je proti. Které je třeba přidat, je to schváleno. 65, 73 Lambert. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Šedesát pět, padesát čtyři Darden. Pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že je to schváleno, ale ověříme to elektronicky, zahajuje hlasování. Takže ověřujeme 65, 54. Končím hlasování. Je to 19 k 19. Eh, takže je zamítnut. Šedesát pět osmnáct a šedesát pět sedmdesát čtyři Lambert jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Šedesát pět, sedmdesát pět, Lambert, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65, 31 Boulon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odpadají dva pozměňovací návrhy následující, přijdeme k 65 93. Je to s ústním pozměňovacím návrhem kolegy Bulana. Děkuji. Je to ústní pozměňovací návrh, kde upřesňujeme, že u přípravné akce je závazek 2 miliony a platba 1 milion eur. Vielen Dank. Gibt es dagegen Widerspruch? Děkuji. Má někdo výhradu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70-26. Super. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 14 pro, 22 proti, 23 je proti, je zamítnut. 65-94, eh, Bulan za výbor. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 65-57, Darden Kotini. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 65, 32 odpadá. To tež platí i pro 65, 87. 65, 19, Bulan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh H. EPP, SAD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65, 58 Darden Kotyni. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Ověřujeme 65, 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pro, osmnáct proti, přijat. 65-60 Darden Kotyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Další je pozměňovací návrh 60, 65, 61, Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 20 proti, zamítnut. 65, 76, Lambert. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejnou většinou zamítnut. 65-23 Boulogne. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tři identické pozměňovací návrhy Bulan, Darden, Lambert 6524, 6562, 6582. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. 65-77. Lambert, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65-63 Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65-25 Bulan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 6526, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tři pozměňovací návrhy jsou identické, to je Boulan, Darden, Lambert, 65, 20, 64, 81, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijaty. 6521, 6565, Bulana Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65, 66, Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pro, dvacet proti, zamítnut. 65-22 Bula. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Tímto jsme dokončili hlasování o tabulce a máme zde stanovisko pozměňovací návrh 1 od pana Lamberta, kde je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2. Dardin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 3. Paní Cuber. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? 4. Lambert. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5. Darden a Perez. Budeme hlasovat po jednotlivých částech. V první části odstavce by měla být odstraněna část and measures to promote the introduction of minimum wage in all member states. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. V druhé části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme to ověřovat elektronicky. Končím hlasování. Dvacet pro, devatenáct proti. Přijato. Pozměňovací návrh 6, Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní budeme hlasovat elektronicky. O návrhu stanoviska zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 2 proti. Kolegyně, které nemají kartu, hlasovali pro, takže 35 hlasů pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Rozpočet tedy byl schválen. Srdečně blahopřeji eh, kolegovi. A vzhledem k tomu, že jsme přehodili eh, dva body na pořadu jednání, budeme se zabývat nyní bodem číslo 10, a to je zpráva Cornelisen, paní Cornelisen, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. A já bych hned chtěla předat slovo kolegyni, paní navrhovatelce. Yeah, thank you.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 Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já souhlasím s kolegy, kteří mluvili přede mnou. Oceňuji práci naší kolegyně, která velice vhodně pojmenovává věci, hovoří o konkrétních eh, prvcích, kterým se můžeme věnovat. A chtěla bych upozornit na body 3, 7 a další, protože ty jsou eh, důležité. Evropská unie a obecně eh, za to tedy Unie a také parlament, se musí zabývat mnoha otázkami, také způsoby, jimiž každý členský stát čelí eh, otázce zaměstnanosti a tvorby pracovních míst. Mohlo by dojít k tomu, že v místě, kde není toho zapotřebí, se bude objevovat mnoho specialistů. A proto by e, bylo e, vhodné je nasměrovat těmi směry těmi, do těch zemí, kde jich více zapotřebí. Je tedy mm, zapotřebí, abychom bedlivě se věnovali tomu, jakým způsobem připravujeme eh, experty, tedy zejména mladé lidi. Eh, na to se musí zaměřovat národní plány a následně mm, se eh, tímto zabývá Evropská unie. Zabývá se tedy jak jednotlivými profesními kategoriemi, tak celoevropským hlediskem. A pak je tu otázka um, částečného pracovního úvazku a otázce, otázky chudoby. Jedná se o lidi, kteří ještě mohou pracovat a mohli by být a měli by být eh, bráni v úvahu, měli by být chápáni jako potenciální pracovní eh, síla, tedy jako osoby, které mají sociální hodnotu mm, aby těmto lidem tedy bylo umožňováno eh, dosáhnout příjmu a e, členské státy současně mohou také mít prospěch ze zkušeností pracovních těchto osob a já budu předkládat pozměňovací návrhy, vzhledem k tomu, že ještě do 11. máme čas. Vielen Dank, Kollegin Zuber. Um, eu queria focar-me uh, numa questão específica e que se refere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 Děkuji. Nevím, že by se někdo další hlásil. Nevím, jestli je tady někdo z komise, kdo by se chtěl k tomuto bodu vyjádřit. Thank you very much. It was... Děkuji. Diskuse byla opravdu velice zajímavá. Vyrozuměl jsem, že ještě bude hodně pozměňovacích návrhů, takže se těšíme. Na tu zprávu dovolte jenom jeden komentář. My jsme rádi, že vnímáte tu změnu přístupu za loňský rok, kdy jsme se zamě- z- změnili přístup od té eh, konsolidace k takovému rovnovážnějšímu přístupu, kdy se snažíme soustředit jak na finanční otázky, tak na hospodářský růst, tak jak je to zmíněno i ve výroční tabulce o hospodářském růstu. Takže budeme se těšit na tu výslednou zprávu, která vznikne ve spolupráci vašeho výboru a výboru EKON. Děkuji. Vielen Dank. Dann darf ich zum Schluss noch einmal. Děkuji. A na závěr ještě paní Cornelisen, prosím. Děkuji. Děkuji za velkou podporu, kterou jsem si vyslechla. Myslím, že to zase bude velice silná zpráva a doufám, že hodně z toho se dostane i do toho konečného dokumentu, který půjde na plenárku. K tomu, co tady zaznělo, opravdu mohu jen souhlasit s panem Serkasem v tom smyslu, že Eh, se hodně mění retorika, ale nemění se tolik činy. A my teď potřebujeme ty činy a to, co možná nejrychleji, zvláště v zemích, které na tom jsou nyní nejhůře. K těm dotazům. Několik kolegů hovořili o té otázce národních eh, plánů zaměstnanosti. Samozřejmě samotné členské státy eh, si vlastně vymyslely tyto plány, ale potom se toho nikdy nedržely. Eh, komise to vložila i do svého balíčku o zaměstnanosti jako budoucí nedílnou část semestru a bylo by opravdu dobré, aby se to realizovalo. Protože, jak říkala tady jedna paní kolegyně, ta koordinace při tvorbě pracovních míst je důležitá. Potom několik kolegů se vyjádřilo k bodu 7. Myslím, že tady asi došlo k určitému nedorozumění, zejména eh, v souvislosti s tím, co říkala paní McIntyre. Já rozhodně nechci nějak eh, kritizovat částečné eh, úvazky a OSVČ. Já naopak jsem příznivkyně částečných úvazků jakožto holandianka, ale myslím, že je možné toto používat pouze, e, existuje-li i dobrá sociální ochrana i u těchto typů práce, protože v některých evropských zemích, e, pokud máte jenom částečný úvazek, tak se vám nedostává e, stoprocentní sociální ochrany a v některých zemích, pokud jste osvč, tak v podstatě téměř žádnou sociální ochranu nemáte. Eh, výjimkou je třeba Dánsko. V Dánsku můžete mít eh, podporu eh, v nezaměstnanosti za určitých okolností, jste-li OSVČ a máte nedostatek práce. V Nizozemsku hodně chudoby narůstá právě mezi OSVČ, které čelí tomu, že nemají odbyt pro své služby nebo pro své výrobky. A chceme tedy zajistit sociální ochranu i pro tuto kategorie lidí. Potom mzdy. O tom se tady také hodně hovořilo. Mzdy se dnes vnímají především jako ekonomická proměna. Oni ji částečně jsou ale jedná se také o mzdy, které představují živobytí lidí, peníze, které si, eh, za které si lidé kupují potraviny, platí bydlení a na to se bohužel příliš často zajímá, zapomíná. Pardon. Eh, dnes mm, také je třeba revidovat tu tabulku ehm, hodnocení. To s tím souvisí. Dochází k tlaku na snižování mest Chceme-li ale napravit makroekonomické nerovnováhy, pak v některých zemích bude potřeba zvýšit mzdy a ne je snížit. A prostě je určitá hranice, pod kterou už ty mzdy jít nemohou, protože lidé si musí kupovat potraviny, musí platit eh, za bydlení. Potom jsem úplně nepochopila, co říkala paní Papadopoulu eh, o cílech EU 2020. Já si myslím, že můžeme hovořit o cíli 75 zaměstnanosti v roce 2020 ale potřebujeme jiný přístup k dosažení tohoto cíle. Je třeba více se zaměřit na zaměstnanost, tvorbu pracovních míst, vytváření podmínek pro to, aby lidé mohli pracovat. Nevím, jestli jste měla na mysli um, snížení tohoto cíle. Možná si to ještě můžeme probrat um, spolu. A na závěr, vlastně to je asi všechno. To byl asi poslední uh, Eh, bod. Těším se na pozměňovací návrhy, na další diskusy. Myslím, že určitě vznikne dobrý kompromis, ale času je málo, takže musíme to dořešit rychle. Ty pozměňovací návrhy budou asi všechny v angličtině, protože nebude čas na překlad, ale jsem si jistá, že nakonec ta zpráva bude dobrá. Děkuji. Děkuji vám. Jak jste říkala, chci upozornit i já na to, že pozměňovací návrhy lze předkládat pouze v angličtině, a to do 11. září 12 hodin. 17. září budeme posuzovat pozměňovací návrhy a 18. září budeme hlasovat o stanovisku. Nyní můžeme přejít k bodu 7. To je bod zavedení programu práva občanství na období 2014 až 2020. Spravodajkou je Jean Lambert. Dnes budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Jedná se o postup dle eh, článku 50, takže máme pravomoc pouze pro některé části a Jean Lambert nám to všechno vysvětlí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, snad se mi podaří na to eh, vrhnout světlo. Členové výboru asi, asi vzpomínají, že to je fond v rámci dalších finančních výhledů, který bude zahrnovat část programu Progres proti diskriminaci, část programu o základních právech a občanství, ale jsou tam i nové prvky, jako jsou práva dítěte, to vyplývá z nových pravomocí dle smlouvy a také tam jsou otázky týkající se práv spotřebitelů. Za chvilku o tom budu hovořit. Bylo tady řečeno, že to je pravidlo článku 50, hlavním výborem je Libe, spravodajkou tam je Kinga Genč, takže tady je silná vazba a pak také spolupracujeme s výborem pro práva žen, který má také částečně pravomoci eh, v souvislosti s dřívějším programem DAFNE. Takže budou tady určité pozměňovací návrhy, které asi nebudou příliš spochybňovat eh, obsah, tam nejsou žádné velké rozpory ale bude třeba diskutovat s kolegy z jiných výborů, abychom si vyjasnili, kdo bude rozhodovat o které části. Ale určitě budeme ve spojení se stínovými zpravodaji a s těmi, kteří předložili pozměňovací návrhy, abychom si vyjasnili ten postup. Pokud jde o samotné pozměňovací návrhy, všechny ty návrhy jsou velice pozitivní některé opravdu mimořádně pozitivní, protože posilují mé vlastní pozměňovací návrhy, takže ty samozřejmě ráda přejmu. Pak tady jsou ještě některé, eh, které také se ubírají dobrým směrem a mm, mají přidanou hodnotu pro stanovisko tohoto výboru. Hovořila jsem o mm, aspektu spotřebitelských práv, to je článek 4.1a a budu velice ráda, když si vyslechnu třeba přímo od King Gens nebo i od komise, jak tomu je s návrhy přesunout odsud ta spotřebitelská práva do jiného finančního nástroje, kde by to možná vyhovovalo lépe než v tomto nástroji, kde se má jednat především o občanská práva a o otázku politiku rovnosti. Pak tady jsou pozměňovací návrhy, například 2346, které se právě týkají eh, práv spotřebitelů, toho, že by měly být eh, z tohoto vyňaty. Já sama jsem navrhla návrhu 15 takovou jemnější verzi a uvidíme, jak to s tím dopadne. To bude třeba vyjasnit a já bych byla nakloněna tomu přijmout ty pozměňovací návrhy v tom smyslu, že ta práva spotřebitelů se, by se úplně vypustila z tohoto programu a přesunula se jinam. Pak tady jsou ještě otázky toho, eh, jak daleko zajít s problematikou postižení, zda by to měl být nějaký oddíl týkající se samostatných eh, práv, protože tady vyplývá to i z některých mezinárodních nástrojů. A já si myslím, že bychom to měli zdůrazňovat eh, z toho pohledu parlamentu a ještě o tom jednat eh, s radou, abychom si vyjasnili ten konečný postoj. Takže tam jsou návrhy týkající se bodu odůvodnění 3 od paní Harkin, paní Klivety, eh, že by se to tady do textu zapracovalo. Já s tím nemám problém, ale možná zase to budeme muset řešit, pokud jde o vyváženost toho celkového pohledu parlamentu. Pokud tady vznikne dojem, že bychom to měli hodně zdůrazňovat, tak to potom samozřejmě může i dopady na přerozdělení finančních prostředků. Pak tady jsou oblasti, kde je několik pozměňovacích návrhů ke stejnému článku či bodu odůvodnění. Tam se při, pokusím připravit kompromisy. Například k bodu odvodnění 5, tam je můj pozměňovací návrh, potom návrh 25, 26 od kolegyně eh, Harkin. Uvidíme ještě, jak eh, přeformulujeme ten daný bod odůvodnění, ale doufám, že se podaří najít nějaký kompromis. Článek 4.1a, to je další oblast, kde bude asi třeba hledat eh, kompromis. Tam se eh, to týká toho, čí práva vlastně budou pokryta tím nástrojem. A zda to jsou práva, která vyplývají ze samotného občanství, anebo práva vyplývající z právních předpisů Unie. Protože to má potom samozřejmě dopady i na ty, kteří nejsou občany EU. Já mám návrh 12 k tomu, pak je tam je návrh 30 4 paní Sipel a také návrh pana Hendla. Myslím, že se tady nám podaří najít nějaké vhodnější změny na základě těchto tří pozměňovacích návrhů 12, 34, 35. Potom článek 4.1b, ten se týká zásady zákazu diskriminace. Tam se hovoří o tom, kdo Eh, spadá pod tuto zásadu a pro rovnost pohlaví eh, je tam můj návrh 13 a pak návrhy 36 až 39 od kolegů Sipel, Hendl, Gens, Manner. Týká se to mimo jiné i oblasti <clears throat> genderové identity a rovnosti pohlaví. Pak tady je také otázka eh, důstojnosti, zvláště na pracovišti. A to je zase oblast, kde asi u toho článku 4.1b se pokusíme najít nějaký kompromis. Hovořila jsem o tom, kdo zodpovídá za co. A to je, myslím, věc, kde právě se tím budeme muset zabývat u eh, návrhu 40 paní Harkin a 41 paní Clivety. To jsou um, návrhy týkající se článku B a nové, kde je zcela jasná vazba na pravomoci výboru e, FEM, protože tam se hovoří o programu, e, který by bojoval proti domácímu násilí, takže to budeme určitě diskutovat s výborem pro práva žen. Ale já myslím, že tady není nějaká žádná e, neschoda, pokud jde o obsah, spíše tam půjde o to vyjasnit si pravomoci. Děkuji vám. Děkuji paní Sipel a potom paní Harkin. Děkuji vám. Paní předsedkyně, myslím, že budu moci být eh, stručná. Chtěla bych eh, poděkovat paní zpravodajce za tento návrh a myslím, že má pravdu v tom, že eh, určitě dospějeme k dobrému kompromisu, protože se shodneme na mnoha věcech. Myslím si, že ten text je velice relevantní. Eh, my tady máme částečnou pravomoc, ale myslím si, že přínos našeho výboru eh, pro ten příslušný výbor může být velice užitečný, protože v eh, obou oblastech máme povinnosti, pokud jde o práva osob, které žijí a pracují v Evropské unii. Proto jsem velice ráda, že budeme moci spolupracovat s paní eh, Lambert a s dalšími. Paní Harkin. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také budu velice stručná. Už mnohé bylo věřčeno. Myslím především, že to je vynikající práce, kterou Jean odvedla a můžeme k tomu dodat ten velice mal mám některé pozměňovací návrhy ohledně um, například rovnosti a nebo postižení. Nejedná se o práva, které se týkají občanství, ale ta, která vyplývají i z mezinárodního práva. Eh, Jean mluvila o tom, že zde mohou být nějaké eh, další prvky, které se mohou týkat naší kompetenci, například u domácího násilí, ale naše myšlenky eh, se ubírají podobným směrem, takže si myslím, že najdeme nějaká řešení a kompromisní eh, návrhy. Takže si jen eh, těším na další dobrou spolupráci s Jean. Děkuji. Pan Hendl? Děkuji. Chtěla bych poděkovat za dobrou práci paní zpravodajce. ty rozdílné názory mezi jí a, a těmi pozměňovacími návrhy je mm, ten rozdíl mezi názory tedy velice malý. Souhlasím s tím, co říkala Žinlaber ohledně uh, práv spotřebitelů v této směrnici je zapotřebí, abychom se také odkázali konkrétně na práva spotřebitelů, ale není to vhodné místo pro to, abychom se jimi zabývali do hloubky. Na to existují jiné e, předpisy, které se právě těmito právy zabývají do hloubky. Já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů a zaměřuji se v nich na to, aby se zvýšila eh, kvalita té navrhované směrnice, země co se týče eh, rovných příležitostí, ehm, příležitostí mužů a žen a také začlenování eh, sociálních partnerů do diskuze. Ano, to je ehm, téma naší politické skupiny také a já si myslím, že bychom měli změnit několik formulací v tomto ohledu. Děkuji, ale paní zpravodajce, myslím, že díky ní se nám podaří dobře dosáhnout a rychle dosáhnout výsledku. Paní Kunsky. Thank you very much. Děkuji. Paní Gönc. Jak už řekla paní Lambert, už jsme vedli diskuzi hned v úvodu. Eh, abychom si podívali na ty sdílené nebo rozdělené zodpovědnosti ohledně různých odstavců textu. A já to nyní vidím tak, že většina těch poznámek či pozměňovacích návrhů eh, se velice podobají eh, myšlenkám výsledné výboru LIBE. Jedním ze základních problémů s tímto novým typem programu, který je následníkem předchozích jiných programů, a je to také otázka nového rámce, v němž se vyskytuje tento program. A nám jde o to, jak ze samého počátku mít vytyčené e, cíle, protože e, je třeba v rámci ročního rozpočtu specifikovat také programy, ale mm, ačkoliv chceme být specifičtí, musíme umožnit patřičnou flexibilitu, tedy zase nebýt úplně specifičtí, aby se nám vše tedy vešlo toho sedmiletého rámce. O to se právě pokoušíme v těch pozměňovacích návrzích. Eh, dilemata, o kterých hovořila také paní Lambert, eh, zazněla už ve výboru Libe. Jedná se o práva eh, na občanství, co to vlastně znamená. Nebudeme vylučovat někoho nahoru, kdo jsou jako evropští občany, například migranti nebo to jsou žadatelé o azyl. A došlo k široké podpoře toho, aby se nevylučovaly tyto eh, osoby. Eh, evropská legislativa by to měla zohledňovat. Eh, objevila se také otázka genderu ve výboru Libe. Já jsem také do výboru poslala pozměňovací návrhy a myslím tedy, že teď máme dobrou příležitost získat velice kvalitní stanovisko a že e, budeme takto moci získat podporu i ve výboru LIBE e, pro tyto e, myšlenky. Podobně jak je tomu i s jinými rozpočtovými řádkami. Velice těžko vidíme, kolik peněz budeme mít, ale zdá se, že jich budeme mít méně než u předchozích programů. Ta nová koncepce se tedy snaží pokrýt i tento druh eh, možných potíží a eh, zabýváme se právě tím, jak je možné využít rozpočet eh, z víceletého finančního rámce. My často mluvíme o potřebě a významu občanských práv. Hovoříme o Evropě občanů, ale současně stále více prostředků vynakládáme na jiné Eh, jiné směry nebo jiná témata, než je občanství. V této fázi ještě nemůžeme počítat s konkrétními čísly, jenom jsem chtěla říct pro vaši informaci, že to bude zásadní otázka. A měli bychom to mít eh, na paměti při Eh, definování pole působnosti. Měli bychom tedy uchovat eh, tento, toto téma vyvážené, příliš nerozšiřovat, abychom byli schopni je pokryt finančními prostředky. Děkuji vám ještě jednou a velice se těším na to, jak budou vypadat pozměňovací návrhy kompromisní a jak budeme dále diskutovat. Děkuji. Paní Lambert, chcete se ještě vyjádřit? Všichni vás chválili jak dokážete vytvářet kompromisy. Chcete ještě k tomu něco dodat? Chcete si raději vyslechnout komisi? Kdo bude hovořit za komisi? Prosím, máte slovo. Dobré ráno také za komisi. Především bych ráda prohlásila, že velice oceňujeme práci na této zprávě a vidíme na pozměňovacích návrzích, že všechno více méně se ubírá podobným směrem, jakým se ubírá také návrh komise. Ráda bych vyjasnila pár eh, věcí. Eh, především se jedná o bod, který se týká tedy článku 4.1a. A nejde o o práva, které bylo pokryto tímto nástrojem. E, cílem tohoto článku je, že e, práva vyplývající z občanství Unie by měla být podporována, prosazována pod pomocí tohoto nástroje. E, ostatně je definováno v článku 3, tam jsou další nástroje, tam se hovoří o tom, že se jedná o všechny osoby, že ta cílová skupina jsou všechny osoby. Takže nyní eh, hovoříme na občanech Unie. Co se týče spotřebitelských práv v článku 4.1e, tady vidíme silnou souvislost mezi spotřebitelskými právy a rozvojem legislativy. Eh, Tímto se zabývá DG eh, Spravedlnost a nechceme vynakládat obrovské prostředky. Nicméně, chceme dosáhnout určitých synergií s ostatními články textu, abychom byli schopni podporovat různé politiky. Pokud zjistíme, že vzniknou nějaké problémy, může se přesunout k úplně jinému programu. Jedná se o to, že se snažíme najít eh, synergie mezi jednotlivými články, protože nemáme úplně neomezené prostředky. A zde zaznělo, že tento program vlastně nastupuje po jiných programech, ale jen v určitých oblastech, například v boji proti diskriminaci, eh, vychází eh, z genderové rovnosti. Eh, takže samozřejmě toto již bylo připravováno a při implementaci chceme dosáhnout synergie s politikami zaměřené na zaměstnanost, na pracovní podmínky a podobně ale chtěla bych upozornit na to, že tyto části už jsou eh, pokryty především program, eh, následníkem programu Progress a programem o sociálních eh, inovacích. Takže bychom si měli mm, vyjasnit, jaký je vlastně cíl tohoto programu. Eh, je pravda, že souvisí s jinými programy, ale má svůj vlastní cíl. Děkuji, paní Lambert. Děkuji. Děkuji také kolegům za vřelá slova. A myslím, že se nám podaří najít eh, dobré znění eh, textu v jednotlivých oblastech, které byly zmíněny. Jak zde právě řekla komise, ta zaměřuje se taky na podobný rámec jako naše diskuze. Ano, měli bychom eh, se zabývat synergií, možná bychom to mohli nezmínit, eh, jak řídit a spravovat tuto synergii. To je totiž jedna eh, z věcí, která nás zajímá, týká se také toho, co říkala Rada pro hospodářství a sociální záležitosti. Eh, je tedy zapotřebí, aby proběhla výměna informací mezi DG Justice a DG Employment. Pro nás jako pro výbor by bylo zajímavé eh, vidět, jak probíhají tyto eh, synergie, jaké s nimi jsou zkušenosti také u jiných programů. To je věc, jak už bylo řečeno, kterou nelze zajistit jen tím, že se to někam napíše, ale eh, bylo by to velice důležité eh, vidět, jak říkala paní eh, Gent, protože dochází k tomu, že se snižují celko, snižuje se celkové množství prostředků a někdy je zapotřebí restrukturalizovat a restrukturalizovat neznamená po každé získat více prostředků. Nicméně myslím, že bychom eh, byli, měli být schopni dosáhnout eh, konstruktivního postupu vpřed a těším se na další výměnu eh, s komisí a radou. Toto téma je pro nás velice důležité. A lidé, kteří pracují, kolegové, kteří pracují ve výboru, to chápu velice dobře. Děkuji. Takže pozněvacími návrhy se budeme zabývat 8. října, hlasovat budeme následně, což umožní paní Gens ve výboru LIBE, aby mohla sledovat, jak, eh, kam jsme došli v našem výboru. A na, na našem pořadu jednání máme další bod, a to je bod 8. A já předám slovo paní navrhovatelce, paní Manesku, aby nám nastínila návrh směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních eh, služeb. A my se budeme teď konkrétně zabývat 133 pozměňovacími návrhy, které byly přeloženy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k tomuto návrhu stanoviska, k návrhu komise. Jak už bylo zmíněno, už tu máme 133 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A já si myslím, že když se podíváme na jejich obsah, tak náš výbor dokáže z perspektivy mm, výboru tedy pro zaměstnanost eh, zlepšit tento text, aby zlepšila tedy transparentnost, nediskriminaci, eh, rovnost příležitostí. Mezi těmito 133 pozměňovacími návrhy jsou některé, které se navzájem překrývají. Samozřejmě předložím kolegům kompromisní pozměňovací návrhy. V takovýchto případech bude chodůvodnění, například v rodovině 4, to je veřejná úloha veřejných zakázek, nebo obecná úloha veřejných zakázek, to je také bod 5, návrh směrnice a e, sociální záležitosti, potom je to článek 31, který se týká omezených e, e, omezených kontraktů pro chráněné dílny a podobně. Zmínili jsme některé příklady osob, které mají určité znevýhodnění. Články 55. V článku 55 opět k němu máme několik pozměňovacích návrhů, které se nás překrývají a také k článku 50. Pardon, 70. Jako už jsem uvedla na úvod, eh, mnohé pozměňovací návrhy jsou velice dobré a zlepší návrh pocházející od komise. Některé eh, pozměňovací návrhy nicméně bude ještě třeba hlouběji prodiskutovat s jejich eh, předkladateli a se sínovými zpravodaji. Například pozměňovací návrhy, které které uvádějí závazná sociální kritéria, anebo jsou proti otevření trhu a u takovýchto pozměňovacích návrhů je třeba se zaměřit bedlivě na to, zda můžeme souhlasit. A také některé pozměňovací návrhy chtějí zcela zrušit eh, kritérium nejnižší nabízené ceny a také eh, zrušit referenci eh, ohledně kritérií udělování veřejných zakázek. Takže tam by mohly být nějaké e, spory, e, možná se nebudou přijímat snadno a proto bychom je na schůzce sínových zpravodajů měli ještě dohloubky projednat. E, ohledně pozměňovacího návrhu 71 k rozlišování mezi systémem kuponu nebo voucherů, chápu důvod tohoto pozměňovacího návrhu, a musíme se podívat, jestli právě toto místo je správné, na kterém by se měl ten pozměňovací návrh vyskytnout. Také je tu několik pozměňovacích návrhů, 40, a v tomto textu se hovoří o jaksi horizontál, z horizontálního pohledu, e, také spodu IMCO. A je tedy zapotřebí se podívat, do jaké míry toto je skutečně e, to skutečně souvisí s kritérií pro výbor EMPL. Některé eh, tyto pozměňovací návrhy totiž už byly předloženy v IMKU. Tyto pozměňovací návrhy eh, od kolegů obecně jsou eh, velice hodnotné. Ještě jednou jim děkuji a těším se na velice dobrý výsledek. François Castex. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych především chtěla zdůraznit a potvrdit, že je velice vhodné, aby zde byla konkrétní směrnice zabývající se veřejnými zakázkami eh, pro tuto oblast vodohospodářství, dopravu a poštovní služby. Proč? protože ten status um, obecného eh, zájmu a služeb ve veřejném zájmu jim poskytuje právo k určitým eh, kompenzacím, které vyplývá tedy z povinnosti poskytovat služby. A eh, tímto se tedy vyčlenují z pravidel, které jsou obecně platná. A týká se také otázku Týká se otázky konkurence. Proto je tedy dobré, aby se řídili povinnostmi, eh, které platí pro jiné veřejné eh, společnosti, které jsou normálně definovány eh, v návrhu směrnice paní, pana Marka Tarabily ohledně veřejných zakázek. A všechny veřejné zakázky, které se týkají těchto věcí, jsou závazné a a týkají se také subdodavatelů, subdodávek a podobně. A podporuji zde stanovisko e, navrhovatelky Vilu. Odmítnout, vyčlenit z působnosti této směrnice e, nějaký sektor, ať už to jsou poštovní služby, vodohospodářství, anebo doprava, nebo energetika. Ale myslím, že pokud je tedy vhodné a správné a budeme hlasovat pro směrnici o veřejných zakázkách, která je zaměřená na konkrétní sektory, tak je zapotřebí, abychom jasně stanovili a potvrdili, zdůraznili důvod, proč tato specifická směrnice zde je. A je tedy třeba, abychom tato směrnici připomněli, že tato odvětví, tyto sektory, se týkají služeb prováděných v obecném zájmu a e, proto pro ně platí zvláštní povinnosti daných odvětvích a proto mají tedy specifické povinnosti, e, které jsou e, závazné určitým způsobem, omezují je v jejich působnosti. A za to jim eh, poskytujeme specifický status. Já plně podporuji všechny pozměňovací návrhy, které připomínají a zmiňují se o protokol 26, který je přiložen ke o smlouvě fungování Evropské unie. Tato, tento protokol 26 se vztahuje k fungování a zvláštním podmínkám fungování eh, těmto eh, organizacím a podnikům, které poskytují služby ve veřejném a obecném zájmu. A tady veřejné orgány mají eh, široké pole působnosti pro rozhodování o tom, jakým způsobem budou financovány tyto služby ve veřejném obecném zájmu. To je tedy protokol 26, je to článek 14 také smlouvy, který toto zmiňuje. Takže si myslím, že toto je třeba zde zmínit eh, hned v úvodu. A tuto referenci bychom tedy měli uvést, aby bylo jasné, proč tato směrnice vůbec existuje. Děkuji. Děkuji. Pan Tomas Mann? Ne?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 takto. Eh, já tady mám problém spíš s tím, jak to bylo řečeno. Je tady přece určitá řada právních požadavků, které je třeba respektovat. Proč by mělo být problematické eh, o tom v textu hovořit? Říci například, že všechny eh, existující povinnosti je nutné respektovat. Nevidím, v čem je tady problém. Dále je tady otázka Eh, subdodavatelů, kteří v některých případech své povinnosti nerespektují. Je důležité, aby na všech úrovních řetězce byla povinnost respektovat tyto normy. To je nezbytné. A pokud jde o kritériích pro vyloučení, já nechápu, že by se mělo dát říci, že ti, kteří nerespektují právní eh, povinnosti, že ti mohou být vyloučeni. Toto nemoci říci jde proti zdravému rozumu. Přece musí být možnost vyloučit ty, kteří nerespektují pravidla. Eh, říci, že ti, kteří nerespektují právo, mohou být vyloučeni. To je přece přímo vybízení k nerespektování pravidel. Musíme stanovit jasné hranice, jasná pravidla a musíme říci, že to, co bylo stanoveno jako právní norma na všech eh, úrovních evropské národní úrovni. To musí být respektováno. A chtěla bych se vrátit k jednomu problému, o kterém se před chvílí hovořilo, a sice k otázce subdodavatelů. Myslím, že na horizontální úrovni s tím problém není, když tady je určitý počet subdodavatelů, ale když eh, se pak nacházíte ve vertikální eh, ve vertikálním směru a máte prostě celý řetězec podniků, kteří si navzájem předávají dále tu sobrodávku, tak tady si myslím, že je třeba vytvořit určitý limit a snažit se najít přiměřené řešení. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další žádá o slovo? Není tomu tak? V tom případě dávám opět slovo paní Manesku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vystoupení kolegů. Já musím říci, že plně souhlasím s tím, že je třeba respektovat protokol číslo 26, že musíme respektovat evropské Eh, evropské eh, zákony, standardy eh, v sociální oblasti, v oblasti pracovní. Všechny je třeba dodržet, a to i v případě veřejných zakázek. Zejména v, těchto, v této oblasti služeb, které jsou ve veřejném zájmu. Tady musíme být velice eh, opatrní a chránit eh, pracovníky. Plně souhlasím s tím, s tímto konstatováním, ale musím vám říci, že mně nepřipadá velmi dobré na otevřeném trhu eh, v oblasti volné hospodářské soutěže prosazovat takováto kritéria. Ano, opakuji, musíme respektovat evropská pravidla, i respektujeme je, můžeme dále eh, tuto věc zlepšovat, když je to zapotřebí, ale povinně nutit sociální kritéria, to by mohlo vést k méně otevřené eh, konkurenci na trhu tak já souhlasím, že je třeba o věcech diskutovat a jsem si jistá, že na schůzce stínových zpravodajů se nám podaří najít dobré řešení, které bude vyhovovat všem z toho, i z tohoto hlediska. Doufám, že příští týden ve Štrasburku se nám podaří naplánovat takové setkání a budeme moci dále věci diskutovat podrobněji do většího detailu a probrat všechny aspekty, které tady zazněly v diskusi. Děkuji. Děkuji, paní navrhovatelko. Já jsem ještě před vámi měla říci, co mám na srdci. Omlouvám se za to. Já mám jednu obavu. Já jsem v diskusi neslyšela že zájmy mimo EU by specificky byly nějak uváděny. E, možná jsou nějaké pozňovací návrhy, které toto pokryjí. Vím, že výbor INTA předloží také své stanovisko, ale myslím, že otázka, e, jak ve veřejných zakázkách otevřených pro třetí země Eh, pro podniky ze třetích zemí, jiných než členských států EU, jak eh, takovéto eh, veřejné zakázky budeme zvažovat z hlediska spravedlivého výměny. Jak zvažovat tyto sociální aspekty? Přece sociální kritéria jsou velmi důležitá hlediska. Je důležité, aby takovéto sdělení vyšlo z našeho výboru. Když se tedy laskavě podíváte na pozměňovací návrhy, které takovouto eh, představu předkládají, a když eh, tam nenajdete, co by bylo vhodné, tak snad alespoň formou ústního pozměňovacího návrhu tuto velice důležitou věc nějak vyřešíme. Tak, já se ještě jednou omlouvám Spr- navrhovatelce, že jsem hovořila až po ní, ale myslím, že to bylo důležité dodat. E, říkáte, že počítáte, že příští týden ve Štrasburku bude vypracován kompromis. To by umožnilo prodiskutovat je na naší schůzi 17. září. A také hned druhý den na to o věci hlasovat. Tím jsme tedy ukončili diskusi tohoto bodu a dávám slovo Mariana Harkin pro pozměvací návrhy v její zprávě týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A tady máme 291 pozměvacích návrhů. 53 z nich jsou přímo od eh, zpravodajky. Máme určitý problém eh, z časového hlediska, ale o tom ještě budeme za chvíli hovořit, pokud jde o výbor pro zemědělství. Je to totiž spolurozhodování, je to tedy mm, přidružená, eh, přidružený výbor k jednomu článku a sice článek 4.3. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla říci, že jsem velice ráda, když vidím, že tady mám podporu eh, ze všech frakcí, kromě ECR, které navrhuje zamítnout návrh komise. Všechna eh, stanoviska ještě jedno nemáme od Agri, ale všechny ostatní výbory, od kterých máme stanoviska, eh, rozpočet, i teda další, ale také výbor regionů, všichni podporují eh, pokračování tohoto fondu. Jak si někteří uvědomují z vás, je v radě blokující menšina. A tady předsednictví říká, že bohužel čísla nebo počty té blokující menšiny eh, rostou. Předsednictví je velmi nápomocno, snaží se předkládat návrhy a bylo mi také řečeno, že můj návrh zprávy vytváří, vytváří velice dobrý základ pro diskusi v radě, zejména tedy ten přístup, eh, který se týká eh, otázky zemědělců, tak jak o tom také hovoříte ve vašich pozměňovacích návrzích v září a je ještě dále v říjnu se bude o věci diskutovat. Je tady něk, řada pozměňovacích návrhů, které žádají větší spolufinancování. Eh, Obecně vzato tady podpora není, ale některé členské státy to podporují, jiné ne. Eh, také říkají, že je třeba, aby ten návrh byl co nejpraktičtěji proveditelný pro členské státy. Pokud je o zemědělce, bylo mi řečeno, že původně mnoho členských států bylo proti, ale nyní říkají, že je to tak zhruba půl na půl. Samozřejmě může to být eh, spojeno s otázkami reformy společné zemědělské politiky a eh, dále eh, škrtech v rozpočtu. Pokud je o OSVČ, bylo řečeno, že tady členské státy také diskutují o tom, jak definovat OSVČ a jak to na národní úrovni aplikovat, jak to mít prakticky proveditelné. Než se dostanu k samotné Eh, zprávě chci říct si, paní předsedkyně, že i vy se dotkazujete na další aspekty. Ten velký problém, což je eh, časový eh, harmonogram. Já myslím, že podle jejich časového harmonogramu oni by chtěli mít stanovisko v prosinci. To by znamenalo, že kyperské předsednictví už skončí v té době. A oni mě řekli, že kdyby bylo možné mít stanovisko z parlamentu, tak by to posílilo pozici předsednictví, protože se snaží předkládat návrhy. Je tedy důležité říci, že podle mého názoru potřebujeme mít stanovisko parlamentu co nejdříve. Pokud jde o pozměňovací návrhy, děkuji všem za předložení pozměňovacích návrhů. Jsou tady různé perspektivy, ale je tady i celá řada společných bodů. Jen velice stručně uvedu to nejdůležitější. S některé pozměňovací návrhy se týkají názvu, ale to je otázka samozřejmě další kompromisu. Pozměňovací návrhy se týkají regionálních orgánů, já jsem tomu otevřena, protože si myslím, že by to mohlo zlepšit eh, efektivitu eh, fungování tohoto fondu. Eh, řada pozměňovacích návrhů chce zlepšit účinnost nástroje, tedy zrychlit zásah a mm, je tady třeba ovšem postupovat podle určitých postupů. Například zelení navrhují spolupráci se sociálním fondem nebo eh, vytvoření zvláštní rozpočtové linky. Já tady nevím, jestli být pro nebo proti, no do jisté míry je to dobrý nápad, ale asi se to tak nestane. Dále otázka vyššího spolufinancování. Až 95% navrhují někteří kolegové. Další celkem jsou spokojeni s tím, jak to je nyní a věřím, že snad najdeme společné, společný prostor. Další eh, kritéria pro eh, působení, aby tady nebyly redundantní aspekty. Někteří navrhují pozměvací eh, návrhy. Paní BRS 250, další paní Zuber hovoří po alespoň 500. Takže tady není příliš mnoho společných bodů, ale já doufám, že se nám do, podaří dospět ke kompromisu. Důležitá otázka v této zprávě se týká pole působnosti. Je to otázka, zda je to vážné narušení nebo pouze narušení. A tady se eh, objevila nová myšlenka. Tam, kde eh, je velký počet pracovníků, týká se to více než jednoho regionu, či dokonce více než jedné země, a kde je také riziko restrukturalizace. Eh, je otázka, zda je se to týká pouze redundantních pracovníků, nebo kteří by byli k dispozici pro restrukturalizaci. Pan Darden tady předložil návrh a tady je jádro problému. Když eh, nesmí to prostě narušit EGF, eh, e narušit důvěru v tento fond, tak jak to komise původně navrhovala. Pak ovšem došlo ke změně já bych ráda znala názor komise k této věci, protože, jak už jsem řekla, úplně to mění eh, celou věc. Pak je tady další otázka. Když to děláme v určitém sektoru, proč to neděláme v jiném sektoru? Proč by eh, prostě nebylo možné eh, říci již předem, že to bude platit i v dalších sektorech, třeba právě v zemědělství? Já samozřejmě nechci předjímat, co bude navrženo pro oblast zemědělství. Pak je tady ještě také otázka záruky, eh, tak jak to definuje komise. A teď jen ještě k zemědělcům. Eh, neměl by být zvláštní režim pro zemědělce, to je první věc, ale jsou tady i některé jiné názory. Eh, ti, kteří by se chtěli dívat na zemědělce jako na všechny OSVČ, pak je ta paní Zubr, která by chtěla vyloučit zemědělce. Já myslím, že to podpořit nemohu ale obecně vzato většina eh, lidí si myslí, že by o zemědělci měli, být, měli mít stejný přístup jako ostatní. Eh, dále otázka některých pozměňovacích návrhů, které například pana Dardena eh, zahrnují manažery, ale nezahrnují manažery malých a středních podniků. Paní Cornelisen zelení navrhují Všichni redundantní eh, pracovníci bez výjimky by měli být zahrnuti dále. Eh, tady další návrh vy, vylučuje sezónní pracovníky. Já už prakticky končím, paní předsedkyně. Je tady řada eh, také návrhů. Někteří by se chtěli některých aspektů zbavit. Já zase si myslím, že by to mělo být striktně regulováno a v každém případě by to nemělo nahrazovat odpovědnost členských států. Některé eh, pozměňovací návrhy se týkají eh, obnosů, které by se mohly investovat do fyzických eh, aktiv. Když se podíváme na množství peněz, kterých se to týká, 35, to mi připadá příliš vysoké, ale budeme o tom dále diskutovat. Pak je tady ještě návrh od paní Beres, která říká, že když se určitá určitý podnik zavírá, tak by bylo možné použít EGF a umožnit přeměnu na družstvo, umožnit takové převzetí formou družstva. Také otázka předfinancování za určitých podmínek, i to je věc, na kterou bychom se mohli podívat. A konečně si myslím, že tady jsou některé eh, pozměňovací návrhy od pana Mana i ode mě, kteří eh, chceme opravdu velmi dobrou bilaterální interakci, na to se díváme velmi jasně z hlediska těch možných aplikací, které zvažujeme v pracovní skupině. To znamená interakce mezi eh, členským státem, řídícím orgánem a příslušným orgánem a komisí. Prostě, aby se všechno zlepšilo a zrychlilo a také určité pozněvací návrhy, které plně eh, podporují o zahrnutí sociálních partnerů. Čili to je stručný přehled o tom, jak vypadají pozněvací návrhy a otázka, zda zahrneme či nezahrneme restrukturalizaci. E, Můj komentář zní, že vzhledem k tomu, že je tady e, stále rostoucí blokující menšina v radě, a protože se to týká dvou věcí, jedno členský, jeden členský stát si myslí, že to není pravomocí EU e, a také myslím, že někteří další by to mohli považovat za příležitost pro rozpočtový škrt. V každém případě chci říci, že čím dříve parlament a konkrétně náš výbor eh, vyjádří své stanovisko k tomu, co si myslíme o EGF, tím lepší to bude pro budoucnost tohoto fondu, pakliže pro něj vůbec nějaká budoucnost je. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní zpravodajko, pan Serkas a potom pan Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem Frederika Dardena, který bohužel tady už nemůže být, bych chtěla stručně představit postoj naší frakce u těch hlavních bodů a také u pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Máme takové dva hlavní problémy a tady plně souhlasíme se zpravodajkou. Za prvé, Evropský parlament se musí zhostit své odpovědnosti a tento fond, který vznikl kvůli problému, by neměl tedy být zlikvidován. Myslím si, že tady je jasné, že by to byla eh, chyba. Hmatatelný je i určitý rozpor mezi radou eh, a parlamentem. Je třeba čelit problémům globalizace, eh, krize, ještě z ní nejsme venku. A teď najednou se tady navrhuje zrušit nástroj, který ještě nevyřešil všechny problémy související s krizí, ale samozřejmě řešil problémy desítky tisíc pracovníků v celé Evropě a to i v některých zemích, které jsou v té blokační menšině, což považuji za zcela absurdní. Jak říká paní Harkin, prostě to jsou asi lidé, kteří se snaží zničit Evropu, ať už se jedná o jakýkoliv její nástroj. A my musíme hájit Evropu, která nám e, umožnila už 60 let tý pozitivní vývoj na našem světa díle. Hovoří se o tom, že se chce seškrtat i tato symbolická částka věnovaná na fond a proč se neškrtá někde jinde. Já myslím, paní Harkin, že opravdu je třeba, abychom spolupracovali na tom, aby parlament vyslal jasný signál, že ten fond musí pokračovat, a že rozhodně je třeba zabránit likvidaci tohoto fondu. Druhý zásadní bod, to je také jasné, ti, kteří mají hlavní, jako za, hlavní cíl nebo program zlikvidovat ten eh, fond, tak teď se ho vlastně jako takovou cestu eh, zvolili to, že se ho snaží zbavit smyslu. Tento fond musí i nadále sloužit pro hospodářské krize, které souvisejí s globalizací a s krizí obecně. Zemědělství má mnoho problémů, ale tento fond nemůže vyřešit problémy zemědělství. Navíc zemědělci, eh, kteří mají problémy, se mohou obrátit na tento fond jako osoby samostatně výdělečně činné, ale nesmí to být eh, specificky fond určený pro zemědělství. My jsme navrhli pozměňovací návrhy, jejich smyslem je zdůraznit a zachovat tuto povahu fondu. Ve stručnosti, bylo by velice vhodné, kdybychom jednoho dne měli evropské právní předpisy týkající se eh, restrukturalizací a na to potom by byl napojen i tento fond. Tento fond se týká krize, restrukturalizací a my tedy v tomto smyslu souhlasíme. Myslíme si, že pokud jde o financování, eh, financování podniků No, uvažujeme o tom, ale nechtěli bychom tady otevřít nějakou další cestu, která by to mohla oslabit. Myslíme si, že zavést něco, že třeba k bohatším státům by se přistupovalo jinak než k chudším, není úplně dobrá cesta. Možná by to ten fond oslabil. Možná ta myšlenka není špatná, ale dnes, kdy se jedná o přežití toho fondu, tak by to v podstatě oslabilo samotnou myšlenku jeho zachování. Možná při nějaké jiné příležitosti bychom se tím mohli zabývat. Podobně, pokud jde o status rozpočtu nebo stav rozpočtu, je z hlediska obezřetnosti zapotřebí zachovat rozpočet ve stávající výši. Konečně musíme z praktických důvodů, tak jak jsme je poznali při používání fondů v různých zemích, zajistit, možnost snížit počet pracovníků a rozšířit případně pomoc na všechny kategorie. Paní Harkin, my chceme za Evropský parlament podpořit myšlenku, že tento, tato sněmovna zastupuje evropské občany. Tato sněmovna si je vědoma rozpočtových problémů a všech dalších problémů, ale musíme ukázat, že tím naším nejvyšším závazkem je pomáhat voličům, voličům, kteří jsou eh, v těch nejhorších eh, podmínkách a rada si to musí uvědomit, že nepřipustíme oslabení těch mála nástrojů, které EU v současnosti má k řešení. Toto je eh, fond, který vytvořil pan Barroso. Pan Barroso přijal závazky, je možné si to dohledat, jaké tehdy měl argumenty, které předložil radě a komisi a ty argumenty platí dnes více než předtím. A proto musíme opravdu zůstat rozhodní, pevní a hájit tento fond a jeho obsah. Děkuji. Děkuji. Tomas Mann a potom paní Suber. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl podpořit to, co právě řekl Alejandro. My už jsme to říkali dříve. Chceme-li eh, Evropský fond proti globalizaci, tak musí opravdu něco obsahovat. Nemůže to být jenom symbol. Chceme s jeho pomocí pomáhat pracovníkům. V případě restrukturalizací je třeba nabídnout pracovníkům nějaké udržitelné řešení. Vím, že mnoho členských států říká, no tohle nepotřebujeme, tento fond je příliš široký, ale tento fond ne, nemá příliš nafouklý rozpočet, ale může přinést zajímavá řešení. Myslím, že v tomto výboru si to všichni jasně uvědomujeme. Víme, že ten fond je užitečný pro pracovníky, kteří čelí problémům. A Samozřejmě je třeba také vědět, jak to vypadá v členských státech. Já třeba v Německu se budu účastnit mnoha jednání, kde budu vysvětlovat účelnost tohoto fondu. Nejde tady Eh, o to, že se prostě vezmou nějaké peníze a rozdělí se mezi jednotlivé země. Ty peníze se vždy musí rozdělovat podle potřeb. Milá Mariany, já myslím, že to zemědělství by se mělo vyloučit. V mnoha pozměňovacích návrzích se objevuje problematika zemědělství, ale už existuje řada fondů, které může toto odvětví využít, ale neměl by to být případ globalizačního fondu protože ten se dotýká i jiných odvětví. Pokud jde o byrokracii, máme příklady, které ukazují, že ten fond je užitečný. Samozřejmě, že je s ním spojena určitá byrokracie, ale má i praktické výsledky. My musíme zajistit, že ten eh, fond bude mít spravedlivý přístup. A já se nedomnívám, že by byl nějak zvlášť byrokratický. Pak je tady také řada pozměňovacích návrhů týkajících se mladých lidí. Před nimiž často stojí dosti komplikovaná budoucnost. A i oni potřebují podporu eh, tak, aby eh, vůbec měli možnost proniknout na trh práce. Samozřejmě nevím, jestli to je úkol, který by měl řešit globalizační fond. Možná některé státy by se měly zbavit určitých předsudků vůči tomuto fondu. Ten fond skutečně byl užitečný, funkční a je třeba učinit maximum pro to, aby fond byl zachován, aby byly zachovány ty jeho výdobytky. Ale Marian, jsem si jistá, že s tebou je určitě v dobrých rukou. Děkuji. Mám tady hodně žádostí o slovo a dochází nám čas, takže prosím, abyste hovořili stručně paní Zuber a potom paní Lambert. Děkuji. Nejprve eh, tady mám eh, takový námět eh, k úvaze. Myslím si, že tento výbor by to měl zvážit a hodně to právě souvisí s otázkou fondu. A sice, do jaké míry evropské politiky, politiky komise a institucí obecně zabraňují propouštění, anebo zda naopak ty politiky ještě nezhoršují situaci, eh, pokud jde o propouštění v Evropské unii. To s tím fondem velice úzce souvisí. Eh, koncept nečekané krize, eh, který je uveden, Eh, v tom příslušném nařízení, to je velice relativní pojem. Když trojka eh, aplikuje ta svá opatření, tak jak je známé, tak eh, si všichni dovedeme představit, co bude důsledkem těchto opatření. A opravdu ten pojem je velice relativní. Já vím, že máme málo času, takže to tady nebudu více rozebírat. Pokud jde o kritérium eh, způsobilosti pro účast v tomto fondu, ta se určitě ještě vylepšit, například pokud jde o počet pracovníků. My navrhujeme, aby se rozšířil pojem regionů. Myslíme si, že tento fond by se eh, měl používat na odvětví, aniž by se přihlíželo k regionálnímu aspektu protože potom omezujeme možnost eh, využití tohoto fondu. Myslíme si také, že by se mohlo dospět k dohodě, pokud jde o financování. Eh, to je, myslím, eh, také pozitivní věc. Děkuji. Děkuji. Paní Lambert a potom pan Bula. Děkuji. Já tady zastupuji kolegyni, která v současnosti hovoří na konferenci o zaměstnanosti. Řada bodů, které jsem měla zmínit, už se objevila ve vystoupení Mariana Harkin. A eh, určitě to nebude mít jednoduché, protože řada pozměňovacích návrhů se obírá různým směrem. Hovořila o rozsahu působnosti. Je velice eh, těžké odůvodnit, proč pomáháme lidem, eh, kteří jsou obětí globalizace a spíše než těm, kteří jsou obětí restrukturalizace, která s tím často souvisí. Eh, je tedy obtížné někdy vyloučit eh, některé přihlášky, protože ty důvody které stojí za tím propouštěním, mohou být různorodé, proto návrh 138, který má rozšířit rozsah působnosti. Pokud jde o zemědělce, o těch se tady hodně hovořilo, my si myslíme, že pouze mohou být zahrnuti za stejných podmínek jako jiní pracovníci, nemohou být nějakou zvláštní kategorií. E, možná je třeba Možná je třeba změnit e, obchodní politiku v rámci pomoci zemědělcům, ale to už nespadá do tohoto fondu. Dále, chtěli bychom větší flexibilitu, pokud jde o definici hospodářských odvětví, kdy pracovníci třeba z jednoho odvětví jsou vyloučeni, ale zase to je těžko odůvodnitelné, protože to jejich odvětví úzce souvisí s jiným ale e, není tam dostatečný manévrovací prostor v těch pravidlech a někdy e, to ti potenciální příjemci těžko chápou. samozřejmě můžete velice silně podporovat EU a přesto eh, ne podporovat globalizační fond. My si myslíme, že je třeba skutečně u všech těch nástrojů postupovat případ od případu eh, i s těmi všemi politickými eh, úrovněmi, které k tomu náležejí. Pokud jde o spolufinancování, tím je třeba se ještě zabývat. Je taková zvláštní situace, kdy některé státy spolufinancují všechna opatření EGF, některá, v některých státech to jsou samotné firmy nebo samotná odvětví, některé státy neutratí ani euro. A pak máme velké firmy, které třeba restrukturalizují, jsou stále ziskové, a připadá nám trochu podivné, že v takovém případě by se tyto firmy nepodílely. Také se domníváme, že pokud se má jednat o opatření solidární, pak eh, tady je otázka i členských států ve velké finanční tísni. Tam by pro ně možná měl být připraven nějaký zvláštní systém spolufinancování, protože tady se jedná o ty lidi, pracovníky přímo eh, v těch pracovních podmínkách a pro ty je třeba najít nějaké řešení. Každopádně se velice těšíme na další spolupráci s Marian a ostatními stínovými zpravodaji a doufáme, že se podaří eh, opravdu vyslat eh, silné sdělení a také nám se nelíbí ten harmonogram na Agri, který asi celé otázce příliš nepomůže a v této věci bychom tedy chtěli vyjádřit solidaritu s naší zpravodajkou Filip eh, Boulon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit o rychlost. To nebude tak těžké, protože mnoho těch bodů, které jsem chtěl zmínit, už zasněly eh, v příspěvcích kolegů Mana a Serkase, pokud jde o FEM a jejich eh, eh, nebo o mm, tento fond a jeho odůvodnění. U nás ve Francii se použil třeba pro 2000 zaměstnanců Peugeot Citroën, který byli propuštěni a mohou se přihlásit k tomu, co řekli kolegové, pokud jde o nepoužívání eh, tohoto fondu pro zemědělce. Eh, myslím, že jsou jiné rozpočtové položky, které by jim měly být věnovány a tento globalizační fond by neměl být eh, složit k kompenzování špatných obchodních dohod v zemědělství. V tom rozpočtu jsem, eh, o kterém jsme hlasovali, jsem navrhl navýšení na 55 milionů oproti původním 50, které navrhuje komise eh, a oproti návrhům některých členských států, které by chtěli fond úplně zrušit. Podle mého názoru fond není výdajem, ale investicí. A pokud jde o pomoc při rekvalifikaci, při eh, novém hledání pracovního místa, při, eh, pokud jde o pomoc při školení v podnicích, to jsou všechno věci, které nelze považovat za výdaje, ale spíše za investici. Děkuji Evině a potom řeknu ještě něco já. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla být stručná, protože uh, už toho kolegové řekli mnoho a já bych nechtěla to nějak eh, opakovat. Ten eh, Evropský globalizační fond eh, nemůžeme vnímat jako něco neúspěšného, právě naopak. A na, mohl by být ještě úspěšnější, kdyby měl větší rozpočet, protože pomohl pracovníkům ve složité situaci a pomohl jim tuto situaci překonat. Některé vlády eh, možná jsou vedeny závistí, protože vidí, že tady přímé eh, fondy Evropské unie lépe pomáhají pracovníkům. Eh, některé bohaté země jako Rakousko, Německo, eh, také ale mohou z tohoto fondu těžit, protože i u nich jsou země, ve, pardon, pracovníci ve složité situaci. A i oni mohou využít ten globalizační fond. Myslíme si, že by se nemělo rozlišovat mezi severem a jihem, ale měli bychom mít vždy na paměti ty konkrétní pracovníky. Pokud jde o zemědělství, řada lidí nesouhlasí a já také nesouhlasím. Toto je eh, fond jiný, jsou jiné eh, nástroje určené pro eh, zemědělství. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, které se týkají mladých, ale mladých lidí obecně, protože e, samozřejmě e, ti mají teď nejvíce problémů. Já mám pocit, že řada lidí by chtěla ten fond úplně zrušit nebo vytvořit fond týkající se jenom boje proti nezaměstnanosti mladých. To je totiž pole, kde je také ještě třeba eh, toho hodně udělat. Já si ale myslím, že tento fond by měl pokračovat a měl by zahrnovat i právě tento cíl boj s nezaměstnaností mladých, ale ne zemědělství, protože zemědělství může využívat i jiné prostředky. Děkuji. Děkuji vám. Především bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce, protože si myslím, že jak obsah, tak duch, ve kterém vede tento text, je velice vhodný. Eh, také si myslím, to, co naříká ohledně harmonogramu, opravdu potřebujeme vůči radě si připravit co možná nejdříve text. Text bude silný, bude jasně ukazovat eh, stanovisko Evropského parlamentu Eh, s kolegy z zemědělského výboru. Teď nevím, jak eh, si připravují konkrétně svůj program. Nechci být eh, nějak předpojatá, ale je zapotřebí brát tedy v úvahu jak ducha, tak text tohoto textu kolegům kolegovi Dekasu bychom toto také mohli říci. Co se týče vyloučení zemědělců z rámce Souhlasím s paní Harkin, bylo by dobré možná neutralizovat tento argument. E, a pokud to bude většina v Evropském parlamentu na vyloučení zemědělců, tak uvidíme. Já e, znám e, dobře své vlastní hlavní město, myslím, že tam je to jasné, je zapotřebí, aby pro zemědělce také mohl být využíván fond pro přizpůsobování se globalizaci. To znamená, že Eh, když se podíváme na situaci, že to vypadá, že oni eh, nemohou být patřičně kompenzováni, eh, že nějak bylo rezignováno na to, že oni nemohou vykonávat svoji práci. Takže už je přijatá ta logika volné výměny a je to chápe v Evropské unii tak, že v zemědělství v Evropě by mohla zůstat v rukou těch, kdo uzavřeli ty eh, dohody o volné výměně. Tato, tento náš eh, výbor samozřejmě může zvažovat ještě další eh, zprávy, ve kterých by se dalo o tomto hovořit, abychom ty, ta témata nesměšovali. Například zprávu paní Jute Stathy. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce, protože tento návrh nám umožní, abychom eh, znovu tedy podívali na tento eh, nástroj, zda by se dal použít také pro případ uzavírání podniků. Je třeba se zaměřit také na ten práh využitelnosti fondu například co mají dělat paní, které zavírají, zase mohou stát těmi eh, družstvy, eh, zda je tedy mohou vlastnit eh, jejich zaměstnanci. Myslím, že to ještě skupina téma, která není zcela pokrytá těmito pozměňovacími návrhy, ale zasluhovaly by si zájem například ve, v ústním pozměňovacím návrhu nebo v kompromisním pozměňovacím návrhu a budeme postupovat dál. Eh, uvidíme, co Evropská komise. Včera už jsme eh, viděli eh, do určité míry, co se děje. Včera jsme se zabývali otázkou Pešotu. Pan Phil Blon tam hovořil. O Renaultu se mluvilo. Ale Otázku zda máme postupovat podle stejného modelu. Takže jakmile skončí případ eh, Renaultu, eh, komise začne věnovat případem eh, Pešotu. Viděli jsme v pracovní skupině, že komise má 6 měsíců na to, aby se zabývala určitým materiálem, pak má dvouměsíční lhůtu na to, aby obdržela návrh od členského státu, aby následně sdělila tedy, jak, jaká část dokumentu ještě chybí co by si ještě přáli. To znamená, že maximální lhůta je 8 měsíců. Jinak by nebylo možné se eh, správným způsobem zabývat eh, všemi to materiály, mohlo by dojít k tomu, že peníze budou mezi tím vydány. A proto je třeba tedy se řídit platnými eh, předpisy a tím postupem, který je stanoven. A ještě předám slovo paní zpravodajce na závěr tohoto bodu. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že máme málo času, ráda bych řekla všem, že jsem si dělala poznámky k každému bodu a jenom stručně to shrnu ve třech bodech. Jednou z kritik, která zde zaznívá ohledně Fondu pro přizpůsobení se eh, globalizaci, je, že se nemůže hlásit mnoho zájemců. 20 zemí už se hlásilo. Další kritika, kterou slychám, je, že eh, státy, které mají finanční potíže, je to známo, říká se jim P, IGS, Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko, takže ty se také nehlásí, takže se na ně také nevztahuje. 41% všech žádostí pochází právě z těchto pěti zemí, bych chtěla říci takže je zjevné, že tento fond využívají i tyto země, o kterých se hovoří a tento argument někdy bývá používán proti fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To je tedy první věc. Pan Mane se zmínil o další záležitosti a to, že tento fond může být mm, značně efektivní eh, když se podíváte na zprávu o tom, jak se využívá EGF, je to eh, reintegrace 41% eh, a je pravda, že zapotřebí neustále zlepšovat eh, situaci. Nicméně není pravda, že by eh, tyto peníze byly nakládány a nemělo by to, nemělo by to žádný dopad pro nezaměstnané na jejich reintegraci. Máme i dobré příklady. Pracovní skupina, která se zabývá EKF, Fondem pro přizpůsobení se globalizaci, to ví, já jsem viděla například u příkladu Španělska, je zjevné, že tyto země nebo subjekty tyto zemí se dokážou velice dobře vypořádat s danými formuláři, eh, s přihláškami a že zde dobře funguje sdílení informací mezi komisí, členskými státy, že vše lze eh, efektivně řešit. Členské státy začínají poskytovat personalizované služby jednotlivcům, pracovníkům od dne, kdy podají svou žádost. A čím eh, lépe se nám, snaž, eh, se nám daří zkracovat eh, toto období od žádosti do poskytování služeb, tak tím je to také osobnější, na míru šitá služba. Já jsem i hovořila s některými členy rady a, a vím, že některé členské státy, které mm, mohou využívat tedy blokující menšinu, taky mezi nimi uvnitř jsou různé názory na to, jak e, řešit věci týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a přizpůsobení se globalizaci. Takže to je také zapotřebí mít na paměti, e, ať už se ministerstvo pro dané věci jmenuje tak či onak tak eh, v členských státech, kde se využívá tento fond pro eh, přizpůsobení se globalizaci, jsou pro tento fond, je dobré, eh, abychom toto věděli i pro případ, že by někteří poslanci mohli tedy ovlivnit názor politiků ze svých členských států na Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Já se těším na dobrou spolupráci a děkuji vám. Děkuji. Pozměňovacími návrhy se budeme zabývat 8. října a hlasovat 9. října a spolu s výborem Agri jsme žádali, aby se hlasovalo 3. prosince. Mm, to pro nás není až tak výhodné. Nyní máme bod číslo 6 na pořadu jednání. Předám slovo panu Tomasu Manovi. Já se eh, omlouvám, že byl takto přeřazen že eh, máme teď již poměrně málo času. Snad se nám podaří zvládnout celý program. Budeme se zabývat tedy pozměňovacími návrhy, k, k návrhu nařízení Komise o pozemních službách na letištních unie a ke zrušení směrnice Rady 9667 ES. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení eh, kolegové. Když jsem obdržel tyto pozměňovací návrhy, tak jsem ještě byl na dovolené. E, nicméně od té doby, co jsem se vrátil, jsem na nich pracoval a vypracoval jsem několik pozměňovacích návrhů, které se ubírají tedy e, podobným směrem a chci vám za vaše pozměňovací návrhy poděkovat. Nepodařilo se mi ještě odpovědět všem, ale záhy tak udělám. Pozměňovací návrh číslo 25. Pokud si někdo přeje předejít tomu, aby tu bylo takovéto nařízení, a aby zde byla směrnice, tak já bych chtěla říci, že bychom měli využít naopak této příležitosti, abychom mohli informovat o této věci na evropské úrovni. V tomto smyslu jsme vypracovali několik dalších pozměňovacích návrhů. K odstavci 50 tam se přidružuje naše, mm, náš výbor, tedy výbor EMPL, eh, a může vypracovat stanovisko ke zprávě. Tak, poskytovatelům služby. Eh, pozměňovací eh, návrhy, které se týkají poskytovatelů služby, ty jsem zcela převzal. Souhlasím s Tomasem Hendelem, panem Bulandem, ubírají se stejným směrem. Pozměňovací návrh 33, eh, Jutta Štenroka, Alejandro Sirkas, Evelyn Regner. Jedná se o sdílené kompetence, sdílené pravomoci s komisí eh, a o EASu je zapotřebí, abychom to ještě promysleli, protože eh, na různých letištích eh, panuje různá situace. Pokud si přejeme mít eh, společnou agenturu EASA, tak aby mohla mít společné standardy, tak by to bylo opravdu vynikající. Nicméně je celá řada regionálních rozdílů Pokud eh, budeme formulovat, nebo EASA bude formulovat společné normy, tak se může stát, že nezohlední specifika jednotlivých letišť, zejména těch menších a to by mohly být určité potíže. A potom e, tu jsou pozměňovací návrhy 34 a 35, tam se jedná o minimální normy pro vzdělávání výcvik zaměstnanců. Pan Bulant má podobný pozměňovací návrh, takže jsem našel kompromis e, k vašim návrhům. E, potom je to odbavování zavazadel. Kristensen a Juta, souhlasím s vámi potřebujeme situaci zlepšit. Zlepšit situaci s odbavováním zavazadel a zacházení se zavazadly je zapotřebí zlepšit mm, tok informací. A potom, e, co se našich kompetencí týče ohledně odměňování, e, tak jsem vypracovala také pozměňovací návrh, který by měl zahrnovat e, vaše návrhy. Pozměňovací návrh 43 Juta Alejandro žádají eh, rozšíření eh, pole působnosti. Budeme o tom dále uvažovat u, u, u více kategorií, protože se hovoří o sedmi kategoriích. A sedm kategorií, eh, v těchto sedmi kategoriích už jsou prvky konkurence a všechno tam funguje. Nemůžeme Eh, prohlásit, že chceme větší sociální ochranu v sektoru, který už je upravován a ta úprava funguje. Hovořili jsme s letištními orgány, které mm, s tímto nesouhlasí. Takže ty čtyři kategorie, o kterých se zmiňujeme, a chceme přemýšlet o tom, zda lze snížit eh, počet eh, nabízejících subjektů. Eh, tak v této situaci se musíme zaměřit na otázky konkurence. Podle mě bychom měli jistotu čtyř kategorií. Pozměňovací návrh 43 by tedy mohl působit potíže. 47. Záruky v případě kdy se změní eh, poskytovatel odbavování a pozměňovací návrhy 51 a 52. Ty všechny podporuji. Potom je tu téma transparentnosti eh, nabídky. Eh, Juta a Alejandro přišli si na pozměňovací návrhem. Ano, od 57 až do 72 plně souhlasím i co se týče ochrany pracujících, kteří opouštějí e, své pracovní místo. U 65 ale nesouhlasím. 69, tam se jedná o práva pracujících, plně souhlasím. Profesní kvalifikace v 71 až 74 souhlasím. Ano, chceme dosáhnout profesionální nebo patřičné profesionální úrovně kvalifikace u pracujících. A opět se tu vracíme k otázce agentury EASA. Povinnost eh, dodatečného a mm, dalšího školení, systematického školení. Protože vše musí být eh, systematické, musím svůj plán to je tedy až do pozměňovací návrhu 78. A všechny tyto pozměňovací návrhy e, jsou pro mne e, pozitivní, jsou schudné, pak to 84 až dokonce až do 90 bych mohl říct. E, a 91, 96 to jsou témata týkající se informovanosti. Také souhlasím Eh, u další bodu se mi ještě nepodařilo vypracovat kompromisní eh, pozměňovací návrhy. Provedeme to v následujících týdnech. 97. To je návrh eh, Steinrock, Regner, Serkas a Kocolino. Jedná se o zaměstnance podniku a já jsem se snažil najít kompromisní návrh. Takže v podstatě skoro se vším souhlasím s tím, že máme na paměti, že je to 72 pozměňovacích návrhů, tedy se kterými mm, souhlasím víceméně. Mm. A děkuji vám. V následujících týdnech budeme diskutovat, budeme diskutovat také ve Štrasburku. Je to tedy směrnice, eh, u níž můžeme sdělit své stanovisko dopravnímu výboru. Eh. Dobře. Takže za 4 hodiny jste zvládl eh, toto všechno. A teď zbývají dvě minuty S těmi zpravdojům a ostatním kolegům, aby se vyjádřili. Takže podle politických skupin že paní Steinrück a budu mačkat hodinky. Takže máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všem nám leží na srdci zájmy pracujících. Víme, že v minulosti byly potíže způsobené liberalizací. Je tedy normální, že dochází k různým názorům na věc. A to bude vidět i ve volební kampani. My jako sociální demokraté máme za to, že by v jednom podniku neměli být zaměstnanci první a druhé kategorie. Co se týče eh, podniku mm, jako takového, tak eh, pochybuji, zda je tu jasný právní základ pro ochranu pracujících. Vypracovali jsme eh, tedy určitý návrh. Co se týče dalšího školení profesionálně, je správné, aby zde byly vysoké normy, Eh, ale také je důležité, aby zde byla instituce, která bude stanovovat minimální normy pro celou Evropu. Vždy zde budou eh, ti členové eh, společenství, kteří eh, budou dosahovat a budou eh, usilovat o vyšší úroveň. A jsou tu také případy některých letišť, které také byly zvažovány v našem pozměňovacím návrhu právě proto, abychom poukázali na místní normy. Vhodné pracovní podmínky, rovné odměňování, kolektivní smlouvy, V tom je naše stanovisko jasné, i co se týče změny poskytovatele pozemních služeb nebo dobovacích služeb. Co se týče eh, eh, naší práce ve výboru, myslím, že bychom měli odvést práci, která nám náleží. Neměli bychom ignorovat zájmy pracujících. Pokud eh, tento náš text neprojde, tak uvidím na plánu zasedání paní Hirš. Eine ist der Artikel 12. Děkuji, já se omezím na článek 12, eh, na kompromisní návrh, který, který zde byl zmíněn, o eh, převedení pracovníků. A potom pozměňovací návrh 47, který jsem předložila, se týká toho, že člen členské státy musí formulovat záruky. To je součástí kompromisu. Ale pokud vezmeme v úvahu současnou situaci, tak bude lepší, aby e, zůstal text komise, jaký je, aby tam zůstalo slovo may, tedy může. Tedy členský stát může e, toto vytvořit, nikoli musí. Ponechala bych raději tedy e, prostor pro členský stát. V článku 20, ten je velice důležitý, to je otázka dalšího školení a vzdělávání kvalifikace. Ano, je velice důležité, abychom měli společné normy. Cílem je, abychom dosáhli vyšší kvality eh, v pozemních službách a to obnáší i kvalifikaci a další školení vzdělávání pracovníků. Myslím, že zapotřebí eh, zde stanovit také jasné datum, jasnou lhutu v tomto návrhu zatím lhuta není, mluví se jen o respektování norem. A návrh komise je zde podle mne příliš omezený. Mělo, měla by zde být nějaká minimální lhůta, mm, například pět dní, denní, takové to ehm, školení jako minimální lhůta mi připadá více než Eh, dostatečné. Jedná se o osoby, které již mají svou kvalifikaci a proto by to tak mohlo být. Eh, děkuji. Paní Lambert. Eh, podíváme se eh, se spravodajem na tento návrh. Myslím, že tento návrh eh, celkově se trochu změnilo té doby, co byl posledně zavržen. Ano, hovoří se to o, o potřebách, takže je třeba mnoha věcí vyjasnit. A my u nás výboru budeme podporovat pozměňovací návrhy, které se zaměřují na zlepšování nebo tedy zajištění práv pracovníků a na zlepšování kvality jejich školení a vzdělávání. To je zcela podle, eh, podle mm, hodnot, které vyznává náš výbor. Myslím, že naše celková pozice je jasná a my jako výbor se budeme řídit tím, tedy co bude řečeno na výboru a budeme konstruktivně podporovat eh, pozměňovací návrhy, které vzniknou pan Handel a potom pan Hak. No, je téměř nemožné za dvě minuty se o to eh, pokusit. Nicméně eh, chci říct, že pan Thomas Mann eh, vykonal vynikající práci a teď celkové zamítnutí celého návrhu, to je legitimní pozice, protože asociace pracujících hovoří o zhoršení přineseném liberalizací takže by bylo lépe předejít další liberalizaci v, v tomto odvětví. Nyní tedy, jak zlepšit tuto směrnici. My se o to snažíme, snažíme se o to, co možná nerychle, je to naléhavé. A nyní k věci. Tomasi, mluvil jste o sedmi eh, neregulovaných eh, nebo neupravovaných kategoriích. Ano, jsou tu dobré důvody toho, aby těch sedm eh, kategorií bylo zašleněno, co se týče minimálních norem alespoň. Eh, pracovníci uvádějí, že v případě jakékoliv kolektivního eh, vyjednávání se hovoří o, o ničení nebo ruinování tohoto odvětví práce na letištích, ale i v tomto případě potřebujeme minimální normy pro dané pracovníky. Za druhé, potřebujeme evropský základ, který bude zajišťovat eh, jednolité podmínky bezpečnosti. Evropské normy bezpečnosti mi připadají jako základní věc. A poslední téma a to je pozměňovací návrh článku 12, kde se hovoří o kolektivním vyjednávání. A mm, co tady nevyšlo? V tom mém pozměňovacím návrhu se uvádí, že tato do těchto práv patří také vyjednávání o e, platech, e, které bude reprezentativní. Když se obecně hovoří o vyjednávání odměn či mest, obecně, anebo jak to máme chápat, protože ta situace může být jiná v každé jednotlivé zemi. Pokud se budeme zmiňovat o povinné, povinném vyjednávání o smlouvách, tak eh, se ocitáme v nebezpečí, že situaci nevyřešíme. V naší formulaci musíme mít na paměti specifika jednotlivých členských států. A možná na příští schůzi stínových zpravodajů bychom se na to měli zaměřit, abychom vytvořili novou formulaci. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Omlouvám se ostatním politickým skupinám ještě poslední. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem těm, kdo se podíleli na této práci. Myslím, že to je dobře odvedená práce. Já jsem také členem výboru pro dopravu. Eh, asi eh, víte, že zpravodaj tam chce jít ještě dále v liberalizaci, než to, co navrhuje komise. Eh, pokud je o článek 9, která se, který se týká zaměstnanců, myslím, že to není přijatelné. Je to spíše článek 50. Aha, myslím, že to trošku narušuje práce tady ve výboru eh, pro zaměstnance. Měli bychom podporovat eh, kolegy ve výboru pro dopravu, aby toto nebylo přijatelné, aby tady byla práce byla konsistentní. Děkuji. Pan Debakér a pak ještě dám stručně slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci, za snahu najít kompromis a také tady byly některé pozněvací návrhy, které ještě trošku dále postupovaly směrem, kterým se ubírá komise. Chci se vyjádřit ke dvěma. Za prvé, povinné převzetí pracovníků v případě restrukturalizace. No, tady musíme brát v úvahu, že existují na národní úrovni určité, eh, určité předpisy, určitá pravidla, také eh, určité ehm, kolektivní dohody. Já myslím, že v tomto směru je třeba ještě dále vyladit text. Myslím, že není možné systematicky vyžadovat úplné převzetí všech pracovníků. To ostatně vyvolává velký problém ve vedení podniku. Když eh, prostě část eh, trhu se posouvá. Co to znamená? Necháte si ty nejproduktivnější nebo ty nejméně produktivní a tak dále. Dále je třeba ještě doladit text v oblasti vzdělávání. Bez zesporu vzdělávání je velmi důležité, sociální dumping je nepřijatelný a je třeba, eh, aby pracovníci měli dostatečnou sociální ochranu. Komise eh, počítala s minimem dvou dnů pro vzdělávání. Ano, musíme zdůraznit, to je minimum. Některé pozměňovací návrhy tady jdou mnohem dále a opět musíme to trošičku vyjasnit v tom smyslu, že eh, u každého pracovního místa na letišti se nepočítá se stejným počtem dnů vzdělávání a my nemůžeme toto stanotit nějak jednotně. Takže je správné, že se tady požaduje ze strany komise minimum. Měli bychom se obrátit na experty, aby nám řekli, co je minimum. Eh, děkuji. Eh, pan Baduin, prosím, ale ne příliš dlouho. Jistě jste to pochopil, že máme málo času. Děkuji že mi dáváte příležitost vyjádřit se. Chci poděkovat zpravodaji a také dalším členům výboru za obrovskou práci na, této, na tomto návrhu a to během letního období. Pár obecných eh, poznámek, než stručně se vyjádřím k některým pozměňovacím návrhům. Pro nás je důležité udržet vyváženost návrhu. Chtěl bych říci, že tady je tedy velice eh, pečlivé a velmi málo rozsáhlé zvýšení počtu kategorií eh, pozemních, pracovníků pozemní populace. Jde nám o to, aby tady byly vysoké sociální standardy a stabilní podmínky. Stručně k pozměňovacím návrhům. Dal bych je do tří skupin. Za prvé, otázka převzetí pracovníků. Jsem rád, že výbor uznává, že v mnoha aspektech je návrh převzetí pracovníků užitečný. Chápu, proč byste chtěli zajít ještě trochu dále, ale musíme tady být opatrní. Podle našeho názoru, bude-li to závazné pro členské státy, půjde to příliš daleko. Je to příliš perspektivní a také z hlediska pracovních vztahů velmi svazující pro členské státy. Mimo tento výbor je celá řada eh, lidí, kteří eh, podporují naše představy umožnit členským státům, aby to vyžadovali. Podporují nás tomu i odbory a také eh, další. Jen jeden členský stát by si přál, aby to bylo závazné. To chci zdůraznit tak jak jsme to navrhli. Evropský eh, předpis nemůže být přece překážkou eh, v volném eh, poli, kde je možné, aby se odbory stát a podobně dohodly na určitých podmínkách. Souhlasím s panem Manem pozňovací návrhy, které by rozšiřovaly tento předpis na všechny pracovníky pozemních služeb, to jde opravdu příliš daleko. Nesouhlasíme ani s těmi, kdo říkají, že členské státy by měly mít možnost doporučit převzetí pracovníků. Eh, takže myslíme si, že vlastně tyto návrhy se vzdalují od toho vyváženého místa zlaté střední cesty. Za druhé, já se, eh, já lituji, ale musíte mluvit ještě rychleji, protože eh, já jenom opravdu do ještě dvě poznámky. Pokud je otvírání trhu, ano, myslíme si, že je třeba důležité zdůraznit dodržování sociálních eh, norem a dále návrh, který by více otvíral trh, musí ovšem mít ruku v ruce s návrhem požadovat ještě větší množství vzdělávání Eh, prostě mm, je možné takto dále otevírat trh pouze za předpokladu, že celý systém dobře funguje. Ať už je tady jakýkoliv záměr, myslíme si, že eh, je tady vlastně umožnění eh, některým členským státům, aby sledovali společná evropská pravidla. Podle našeho názoru minimální standardy pro vzdělávání a také respektování sociálních aspektů, to musí být povinné pro všechny kategorie eh, pozemního personálu. A je tady jistě důležité zvládnout obě tyto věci. A poslední poznámka, omlouvám se paní předsedkyně, to je systém schvalování na úrovni EU. Když máte pozměňovací návrh, který chce zavést decentralizované eh, požadavky na pracovníky, obáváme se, že tady budou určité protiklady. Podle našeho návrhu eh, je třeba, aby státy prokázaly, že jejich procesy eh, na jakémkoliv letišti opravdu umožňují náležité vzdělání pracovníků. Jakmile budeme mít specifické požadavky, ztratíme ten základní evropský eh, obecný přístup. Eh, jistě usilujeme v celé Evropě o jasné eh, stanovisko pro vzdělávání. Děkuji vám a pane zpravodaji, uzavřete tuto diskusi. Máme velice málo času, ano. Děkuji za všechny poznámky, ale bude třeba o tom ještě znovu diskutovat a doufám, že budeme mít k tomu příležitost příští týden ve Štrasburku. Eh, bylo řečeno nejméně pět dní na vzdělávání. Eh, no, já vím, že jsou různé eh, situace v různých kategoriích pracovníků pozemní eh, složky, ale minimálně dva dny, to je opravdu velmi málo. Já bych si, já bych si přál pět dní. Dále eh, přidat další kategorie. To by asi bylo úplně to nejobtížnější v této věci. V této věci jsou ještě velké rozdíly. Budeme o tom diskutovat příští týden. George, děkuji za informaci z výboru pro dopravu, ale je přece na nás, abychom diskutovali o otázce pracovníků. Budeme bojovat za to, aby to zůstalo v našich rukách. My eh, prostě musíme prosadit své stanovisko a výbor pro dopravu nás bude v této věci muset, eh, nám bude muset naslouchat. A chtěl, chceme mít tedy možnost diskutovat o tom ve Štrasburku příští týden. Třeba je u, u, u hrničku kávy. Děkuji a ano, takže budete nám moci předložit eh, pozměňovací návrhy 17. září a den poté budeme hlasovat. Teď se dostáváme k bodu 11 na programu Tady máme eh, návrh stanoviska k víceletému finančnímu rámci období 2014-2020. To je bod, ke kterému vám předkládám svůj návrh stanoviska k 29 pozměvacím návrhům, které byly předloženy eh, k mému návrhu stanoviska. Včera jsme se sešli se stínovými zpravodaji či jejich zástupci a mohli jsme zpracovat pět kompromisních návrhů. Myslím, že se nám podařilo pokročit vpřed a musím říci, že bych chtěla ještě dodat jeden další. Ale k tomu se možná dostanu až později v rámci diskuse, aby to bylo jasnější. Různé pozměvací návrhy telegraficky. První návrh, ten pokrýváme kompromisním návrhem. Tím pádem měníme také návrh 3, takže jasně stanovujeme sociální cíle od prvního odstavce. Návrh 2. Eh, žádali jsme, aby pan Ory přehodnotil své stanovisko k návrhu 29, což se týká eh, zavedení flexibility. Návrh 3, o tom jsem se zmínila, Měníme ho, na vrch 4 těžko přijatelný, protože by vedl k tomu, že, by se, eh, že bychom se zabývali nástrojem, eh, který je jasně eh, nástrojem ve prospěch zaměstnanosti. Návrh 5, stejně jako návrh 6, nevyvolává problém návrh 7, nevyvolává problém návrh 8, týká se 25 finančních prostředků. V kompromisním návrhu to bude třeba trošku přeformulovat, protože říkáme, že 25 eh, finančních prostředků určených na strukturální fondy by mělo být přiděleno ESF a mělo by tam znít 25 finančních prostředků určených na kohezní politiku. Takže tady je třeba ústně předložit pozměňovací návrh v tomto směru. Máme tady také názor naší velké odbornice, proti tomu se nikdo nemůže postavit. Návrh 9 pokryt kompromisem, návrh 10 pana Ory. Tady mám určitý problém. Návrh 9 nemá problém, návrh 10 No, nejsem si jistá, že to patří do tohoto stanoviska. Návrh 13. Tady by se měnily cíle. O tom jsme již se zmiňovali. Já navrhuji nevzít v úvahu tento návrh. Návrh 11 vyvolává problém, stejně jako návrh 15. Eh, návrh 16. Tady máme kompromisní návrh eh, spolu s návrhem 17. Návrh 18 se týká eh, bodu, který jsme také zahrnuli do kompromisu. Týká se to toho, co komise navrhuje pro další postupování eh, v programu pro pomoc těch nejpotřebnějších. Další návrh vyvolává problém, návrh 20 také, ale žádali jsme, aby tady EPP eventuálně navrhl jiný, jinou věc. Návrh 21 vyvolává pro mě problém, stejně tak jako návrh 22 i 23. Tyto tři návrhy jsou všechny od paní Záborské. Chtěla jsem od autorky, od autora eh, eh, návrhu pana Oryho, aby vysvětlil eh, svůj návrh 24. Návrh 25 Ten je, nemýlím-li se, v jednom kompromisu 25 o EGF, myslím. Stejně tak jako 26. 27, k tomu jsem si již vyjádřila. 28, pan Öry, e, to bude muset ještě vysvětlit. A 29, o tom jsem se již zmiňovala. Takže omlouvám se, že to bylo probráno tak telegraficky, ale opravdu vůbec nemáme čas. Paní Schröter chce vystoupit? Ne. Není tomu tak? Někdo žádá o slovo? Ne, to je dokonalé. Takže eh, mm, nový ústní pozměňovací návrh bude ještě předložen, to jsem tady zmiňovala. A Konkrétně eh, to probereme, budete to mít přímo na stole 17. a hlasovat budeme 18. Dostáváme se k bodu 12 programu jednání s radou o programu pro sociální změny a inovace. Paní zpravodajko, máte minutu, <clears throat> abyste nám řekla, jak situace vypadá. Ostatně ta situace se moc nezměnila. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám nic nového, co bych vám mohla sdělit. od eh, schůzky trialogu jsme si vytvořili společnou linii, ale rada tak nepostupovala. Rada se sejde 10. září, to bude nejbližší zasedání rady a doufáme, že to povede eh, k nějakému novému kolu trialogu. My jsme vyjádřili naše priority, mladí, partnerství, nevládní organizace, sociální partnery. Eh, určité struktury a doufáme, že se příští týden dovíme něco nového. Děkuji a já bych jenom dodala, že jsme vlastně byli takovým pokusným králíkem, protože jsme byli první, kdo se pustili do diskuse o legislativní bázi víceletého finančního rámce a byli jsme šokováni, jakým způsobem kyperské předsednictví Eh, odmítlo přikročit k samotné podstatě věci, protože eh, se odvolávalo na to, že nemohlo prostudovat celou řadu pozměňovacích návrhů. Ovšem eh, ve světle toho, co nás čeká v celém víceletém finančním rámci, to byla malá kapička v celém velkém moři. A tady reakce kyperského předsednictví byla, nemůžeme o ničem diskutovat, protože nemáme dohodu rady o všem. To nám připadalo, že je to zcela v protikladu k duchu spolupráce. A poté jsem žádala, aby předseda parlamentu, předseda komise, Eh, předseda rozpočtového výboru, aby všichni byli velice obezřetní, velice pečlivě to sledovali a aby eh, tuto věc velmi jasně vyjádřili. V Nikozí se minulý týden sešla eh, Rada pro všeobecné záležitosti a věřím, že věc trošku snad pokročila. No, tak tak vypadá tedy celková situace. Chceme pokračovat v tomto duchu a musím říci, že minulý týden eh, zasedání eh, výboru pro zaměstnanost eh, tady ze strany ministrů se to týká spíše nikoli ministrů pro sociální záležitosti, ale pro zaměstnanost ministra pro evropské záležitosti na zasedání eh, rady velice zdůrazňovali, že eh, jim leží na srdci celá řada našich argumentů. Takže já bych chtěla tady na tom trvat a neustoupit od priorit. Skončili jsme s tímto bodem a vrátíme se k němu, až dojde k něčemu novému. A já doufám, že to bude brzo. Poslední bod eh, Návštěva delegace výboru eh, v Soluni. Máte písemnou zprávu, eh, která vám byla předána a musím říci, že se hodně hovořilo o prioritách 2012 až 2014 a hovořilo se také o zprávě eh, veřejných záležitostí. Ředitel, který nás přijal, je ředitel, který vlastně se tím zabývá už velice, velice dlouho a z důvodu, kterým my nerozumíme, je situace zablokována. A to si myslíme, že není zrovna příklad dobré zprávy věcí veřejných protože mm, my přece chceme, na úrovni se eh, státy inspirovaly těmito záležitostmi eh, dobré zprávy věcí veřejných. Já vám děkuji, omlouvám se za velice telegrafický způsob projednání a není-li nic do bodu různé, tak vás svolávám na příští schůzi 17. září. Děkuji vám za pozornost.